meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst Vážení shromáždění, dobré ráno. Máme tady už dostačující počet kolegů, abychom mohli eh, započít dnešní zasedání. Eh, po levici zdravím pana ministra spravedlnosti Bernatonese, z litevského předsednictví, které nedávno začalo. A pak tady máme pana Birutise, ministra kultury, rovněž litevského předsednictví, které ale má rovněž pravomoci ochrany duševního vlastnictví, což je otázka, kterou se tady zabýváme. Dnes se nám představí, uvedou problematiku a dají nám příležitost, abychom jim pokládali otázky. Navrhuji, abychom začali slovy pana Bernatonise, pane ministře máte slovo. Děkuji. Vážené dámy a pánové, Chtěl bych nejprve poděkovat za tuto možnost eh, představit zde priority litevského eh, předsednictví v oblasti spravedlnosti. Evropský parlament zastupuje zájmy 500 milionů evropských občanů. Předsednictví si je velice dobře vědomo a chápe vaši ústřední úlohu v evropském rozhodovacím procesu. Chtěl bych vyjádřit Evropskému parlamentu vděčnost za to, že jste zapojili předsednictví do tohoto procesu. A také chci upozornit na to, že v březnu proběhlo velice užitečné zasedání s panem Lénem. Doufáme, že budeme moci pokračovat v této konstruktivní, efektivní a vzájemně přínosné spolupráci během našeho předsednictví. Litva předsedá Radě Evropské unie poprvé. To představuje pro naši zemi obrovskou výzvu. Zároveň se ale jedná o skvělou příležitost, jak Litvu představit Evropě. Během našeho předsednictví se budeme soustředit na tři hlavní cíle. Na vytvoření kredibilní, rostoucí a otevřené Evropy. V nadcházejících šesti měsících se budeme soustředit na konstruktivní vyjednání s jinými, vyjednávání s jinými institucemi a také s členskými státy v rámci Rady. Hlavním cílem bude dosáhnout co nejlepších výsledků pro evropské občany. Litva se bude snažit zajistit um, kvalitní legislativní proces, budeme tam hrát e, úlohu nezaujatého zprostředkovatele a budeme se snažit také do toho procesu zapojit všechny partnery. Chci využít této příležitosti a poděkovat také irským kolegům za nebo irským kolegům, kteří měli předsednictví před námi a děkuji jim za to, že odvedli skvělou práci a dosáhli dobrých výsledků. Během našeho předsednictví se budeme snažit e, obnovit důvěru ekonomiku Evropské unie, budeme se snažit podpořit růst a zaměstnanost, podporovat eh, společný trh, finanční stabilitu a chceme také posílit ekonomickou a měnovou unii. Dále budeme zlepšovat vztahy Evropské unie se třetími zeměmi. Konkrétně se zaměříme na naše sousedy na východě. Chceme posílit eh, spolupráci se zeměmi východního partnerství v této souvislosti. Také se budeme snažit eh, postoupit ku předu eh, v oblasti iniciativ, které předložila komise, pomocí kterých zajistíme respektování základních práv, přispějeme tím k ekonomickému růstu a ochráníme finanční zájmy Unie. Jeden z našich hlavních úkolů bude dokončení vyjednávání v oblasti nového finančního programu. Doufáme, že proběhne úzká a konstruktivní spolupráce s Evropským parlamentem a konkrétně s panem eh, zpravodajem Berlingerem. Během předsednictví budeme pokračovat v provádění stokholmského programu. Vzhledem k tomu, že stokholmský program se soustředí zvláště na zájmy a potřeby evropských občanů a vzhledem k tomu, že rok 2013 je rok evropských občanů, budeme přikládat velký význam ochraně mm, hlavních základních práv, budeme se snažit zajišťovat eh, rovná práva a budeme bojovat proti diskriminaci. Také budeme i nadále pracovat na e, úmluvě pro ochranu lidských práv a základních svobod. Během tohoto roku evropského občanství proběhne v Litvě, ve Vilniusu, e, konkrétně v prosinci, událost, která bude završovat tento rok a zaměříme se na shrnutí odvedené práce a také budeme řešit e, pokyny Stagonský program vyprší v roce 2014. Z toho důvodu během neformálního zasedání ministru pro spravedlnost 18. 9. července ve Vilniusu předsednictví předloží návrh, pomocí něhož chceme zahájit politické diskuze mezi ministry o perspektivách v této oblasti. Doufáme, že toto užitečným způsobem přispěje k vytvoření pokynů budoucnu pro rozvoj oblasti svobody, spravedlnosti a Eh, vnitra. Budeme se také zvláště soustředit na legislativní opatření, která by mohla podpořit ekonomický růst. Budeme se také zabývat eh, společným evropským obchodním právem. Předložíme návrh v této souvislosti a hlavním cílem bude zlepšit fungování vnitřního trhu tak, že vytvoříme příznivé podmínky pro přeshraniční transakce. Návrh eh, společného obchodního práva je inovativní a komplexní. Vyžádá si velice podrobné diskuze. Vzhledem k tomu se předsednictví bude snažit udělat vše, co je v jeho silách, aby diskuze o tomto nástroji byly co nejintenzivnější. Budeme se snažit v této otázce postoupit co nejvíce ku předu. Také doufáme, že ministři budou tuto otázku projednávat na politické úrovni. Příslušné výbory Evropského parlamentu by měly vypracovat e, zprávy v této otázce a předsednictví doufá, že do diskuze tím e, dostaneme nové podněty. Další iniciativa, kterou se budeme zabývat a která přispěje k e, ekonomickému růstu, je návrh týkající se Evropského příkazu k obstavení účtu. Tady se jedná o alternativní postup, další možnost obstavení účtu, což by mělo pomoci eh, věřitelům vymáhat své dluhy a zároveň to zajistí ochranu práv dlužníka. Výbor Jury už eh, o této otázce hlasoval v květnu. Musíme poznamenat, že Rada i výbor položili během svých diskuzí podobné otázky. Ty souvisí zvláště s cílem eh, dosažení rovnováhy mezi zájmy věřitele a dlužníka. Jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o dobrý základ, pomocí něhož nakonec eh, dosáhneme dohody. Budeme tedy dále pracovat na této otázce, budeme se dále věnovat intenzivním diskuzím o evropském příkazu k obstavení účtu a na radě se budeme nakonec snažit dosáhnout dohody. Zároveň jsme otevření a ochotní spolupracovat s Evropským parlamentem a konkrétně s panem zpravodajem. Také budou pokračovat diskuze týkající se nařízení o insolvenčním řízení. Budeme se snažit v této věci dosáhnout co největšího pokroku. Jsme přesvědčeni o tom, že pozměňovací návrhy zvýší efektivnost eh, insolvenčního řízení v jednotlivých členských státech a že to také umožní eh, dlužníkovi v dobré víře vyřešit dočasné problémy. Je také důležité vyřešit rozšíření rozsahu působnosti tohoto nařízení, dále předpisy týkající se soudní příslušnosti, čímž budeme předcházet um, bankovní turistice. Také musíme zlepšit spolupráci jednotlivých zúčastněných stran a vytvořit nebo zajistit propojenost eh, insolvenčních rejstříků. Předsednictví bude dále pokračovat ve vyjednáváních o zrušení legalizace a dalších formalit. Spravodajem v této věci je v parlamentu pan Rabkej. Hlavním cílem je snížit eh, zátěž pro občany a podniky a zbavit se existujících formalit. Jednak jde o zrušení legalizace a atestace prostřednictvím apostily, to znamená oficiální uznávání dokumentů vydaných v jednotlivých členských státech. Návrh týkající se reformy eh, Evropského systému ochranné známky byl předložen tak, abychom mohli aktualizovat a zmodernizovat eh, národní i komunitární systém ochranných známek. Předsednictví se bude snažit dosáhnout co největšího pokroku ve vyjednávání o této směrnici a nařízení. Parlamentu je zpravodajkou paní Wikstrom a zároveň poznamenávám, že výsledek těchto vyjednávání bude záviset na pozicích jednotlivých členských států. Ty pozice se teprve utvářejí. Dále balíček eh, o ochraně údajů. Toto je také velice důležitá a komplexní iniciativa. Jejím cílem je zajistit rovnováhu mezi zajištěním individuálních práv a na druhé straně ekonomickým růstem. Litva se bude snažit pokračovat v práci, kterou začali již irští kolegové v této věci a budeme se snažit dosáhnout co největšího pokroku. Domníváme se, že směrnice o vyváženosti mezi pohlavími je také velice důležitá. Spravodajkou v parlamentu je paní Regner a my jsme zapracovali tuto směrnici na pořad jednání během našeho předsednictví. Je to tam eh, jako jedno z prioritních témat. Členské státy už od začátku vyjednávání eh, ukázaly, že mají různé stanoviska k této věci, ale přesto musíme poznamenat, že v Radě existuje konsensus na tom, že musíme vylepšit rovnováhu mezi muži a ženy v rozhodovacím procesu. Nezačínáme od nuly, budeme se snažit eh, dosáhnout kompromisu a předsednictví si toto stanovilo jako úkol. Budeme usilovat o dosažení konsenzu a myslíme si, že je to reálné. Dále solidní audit je také velice důležitý pro znovu obnovení důvěry ve vnitřní trh. Předsednictví se domnívá, že reforma auditu by mohla posílit konkurenceschopnost eh, evropského trhu, mohlo by to obnovit důvěru v tento trh, zlepšit transparentnost a také odpovědnost osoba podniků. Z toho důvodu během předsednictví budeme přikládat velkou prioritu této otázce auditu. Budeme se snažit s parlamentem dokončit vyjednávání poté, co dostaneme od rady mandát. Doufáme, že spolupráce v této otázce bude konstruktivní. Budeme spolupracovat s panem eh, zpravodajem Karimem. Je důležité ukázat, že navzdory aktuálním výzvám zůstává Evropa otevřená. Pokud je o horizontální priority, stanovili jsme si jako jednu z priorit eh, posílení spolupráce se zeměmi východního partnerství. Budeme se snažit vytvořit jasnou strategii, pomocí které posílíme eh, vztahy s východními sousedy. Mezi ty patří Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina vytvoříme nutné podmínky pro zrychlení ekonomické a politické integrace těchto zemí. První formální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra EU a ministrů z partnerských zemí proběhne v Lucembursku v říjnu, zároveň s radou SVV pro spravedlnost a vnitro. Doufám, že výsledky tohoto zasedání přispějí k pořádání třetího samitu Evropského partnerství, který proběhne v Litvě. Také budeme pokračovat v práci na delegovaných a prováděcích aktech. Tato otázka je velice aktuální ve vyjednávání o legislativních aktech, které souvisí s prováděním finanční perspektivy Evropské unie.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 že se podaří dosáhnout dohody o zásadách uvedených v tomto dokumentu. Doufám, že instituce na základě tohoto dokumentu přiblíží e, svá stanoviska. Vážené dámy a pánové, toto jsou tedy priority litevského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Legislativní e, cyklus pomalu končí a my bychom měli být sjednocení a společně se snažit eh, dosahovat společných zájmů a také dokončit vyjednávání o legislativních aktech, o těch hlavních. Doufáme také, že díky spolupráci s členskými státy, díky podpoře Evropského parlamentu a ostatních institucí se nám podaří našich cílů dosáhnout. Také doufáme, že předsednictví Litvy bude skvělou zkušeností pro naši zemi, že to bude moment, který se zapíše do historie i do paměti našeho lidu. Nakonec bych chtěl ještě konstatovat, že očekáváme ve Vilniusu návštěvu členů výboru Jury příští týden a také doufáme, že tam uvidíme zástupce komise na tom neformálním zasedání ministrů SVV. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovědět na otázky. Srdečné díky, pane Bernatonise. Já navrhuji, abychom nejdříve pozvali pana ministra Birutise a pak bude kolečko pro oba ministry. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vielen Dank, Herr President, honorable members, dear... Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážení kolegové, jsem velice rád, že se mohu vrátit do Evropského parlamentu, kde jsem strávil pět let. Jste všichni mými přáteli. Jsem velice rád, že jsem zpátky. Dovolil bych si krátce prezentovat náš program týkající se um, autorských práv a víte, že samozřejmě budete dnes o této záležitosti hlasovat. Ale Nyní ještě budu hovořit svou mateřštinou, je to krásná příležitost pochlubit se svým kulturním dědictvím. Litevština je jedním z nejstarších živých eh, jazyků blízkých sanskritu. Poděkoti už sutejkta. Děkuji vám. Bohužel vypadl mikrofon what happened? okay. Thank you. Norėčiau padėkoti. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost představit eh, výbor Jury program litevského předsednictví. Budu také hovořit o tom, co budeme podnikat v oblasti autorských práv. Uznáváme významnou úlohu Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu, protože Evropský parlament zastupuje více než 500 milionů evropských občanů. Během našeho předsednictví uděláme vše, co je v našich silách, proto, aby spolupráce s, parlament, s parlamentem byla efektivní a vzájemně přínosná. Předtím, než začneme pracovat, chceme poděkovat irským kolegům. Děkujeme za dosažení významného pokroku v oblasti řady aspektů nebo řady částí evropské agendy. Jedna z těchto důležitých otázek je návrh směrnice o kolektivní správě autorských práv a licencí v oblasti využití eh, hudebních děl na internetu. Vy tady vypracováváte zprávu eh, na toto téma, zpravodajkou je paní Galo a já chci uznat, že toto je velice důležitá otázka a chceme na, té, na ní začít pracovat co nejdříve. Chci také poznamenat, že se nám podařilo získat mandát od Rady v této souvislosti a doufám tedy, že podpoříte také vy tuto otázku. A těším se na společnou spolupráci. Podporujeme iniciativy zaměřené na, na podpoření společného trhu. Budeme se snažit eh, podpořit jednotlivé kroky v této souvislosti. Ustanovení obsažené ve směrnici jsou velice důležité pro dokončení vytváření digi- společného digitálního trhu. Po přijetí směrnice se budeme snažit eh, zajistit co nejlepší podmínky pro vydávání licencí na společném trhu. Je ale jasné, že musíme podnikat i jiné kroky stejným směrem, tak, aby zpráva, kolektivní zpráva práv reagovala na současné výzvy. To se nám, doufáme, podaří dokázat prostřednictvím vyváženého návrhu, který bude užitečný pro podniky, eh, autory, umělce i uživatele. V poslední době bylo uspořádáno na radě několik politických diskuzí o této otázce a my doufáme, že Evropská komise to zohlední a začne aktivně pracovat na této otázce. Doufám, že brzy předloží legislativní návrhy. Mne osobně by zajímal váš názor. Budeme se také soustředit na koordinaci eh, autorských práv v rámci VIPA, tedy Světové mezinárodní organizace pro duševní vlastnictví. 28. června VIPO uspořádala uspořádalo diplomatickou konferenci v Marrakeši a během ní byla přijata mezinárodní smlouva o zjednodušení přístupu ke zveřejněným dílům pro osoby, které jsou nevidové, nevidomé nebo zrakově postižené. Tato smlouva zapojí aktivněji tyto osoby do života ve společnosti a umožní používání těchto děl pro vzdělávací a výzkumné účely. Během litevského předsednictví se budeme také snažit eh, podpořit proces ratifikace této smlouvy, tedy té marakešské smlouvy ze strany EU a členských států. Chceme, aby tato smlouva vstoupila v účinnost co nejvíce harmonizovaně. Také si myslíme, že je důležité jednat o šíření kulturního obsahu na internetu. Budeme hovořit o doporučeních pana Vitoriniho, zástupce komise. A v této souvislosti chceme jednat o používání kopií nebo spoplatnění kopií ke soukromým účelům. Abychom mohli reagovat na digitální výzvy, musíme nalézt rovnováhu mezi zájmy umělců a na druhé straně zájmy uživatelů. Organizace autorských práv by měla umožnit využívání všech technologických možností uživatelům a zároveň musíme podpořit nebo zajistit eh, práva umělců. Musíme jim zajistit právo na spravedlivou odměnu, tak abychom mohli podpořit eh, rozvoj kreativních eh, odvětví. Doufám, že příští týden vy, pane předsedo, i um, ostatní kolegové, že se zúčastníte zasedání u nás ve Vilniusu. Budeme tam moci hovořit o všech těchto otázkách autorských práv. Na závěr bych chtěl ještě upozornit na náš kulturní program. Budeme se snažit eh, vám představit v různých zemích nejtalentovanější litevské umělce a budeme se také snažit eh, ukázat eh, úlohu kulturního života u nás v Litvě. Vážené dámy a pánové, doufám, že budete mít příležitost vidět Hodně z našich umělců, eh, buď tady v Bruselu, nebo v Gentu, ve Štrasburku a i v jiných evropských městech. Doufám, že také u vás v hlavních městech. Doufám také, že naše spolupráce se ukáže nakonec efektivní a přínosná. Děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké otázky, jsem ochoten na ně odpovědět. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Veliké díky panu ministrovi Birutocovi. Ano, i pro nás je to výjimečná radost, že se s vámi můžeme znovu setkat už ve vaší nové funkci. Ono je to vždy ku prospěchu věci. Lépe komunikujeme a zároveň i vy jste lépe obeznámen s touto sněmovnou. Chápete, jak je to tady složité, i když samozřejmě Rada ministru eh, není o nic méně složitá, někdy ještě je to horší než zde. Dobrá. Nyní mají slovo kolegové, jako první pan kolega Zvěvka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vítám oba pany ministry a rovněž jim děkuji za to, že máme příležitost, že setkat, což je vlastně taková předehra eh, toho setkání ve Vilniusu příští týden. Já už jsem se obeznámil s programem, je nesmírně bohatý a vlastně budeme mít možnost se bavit o každém aspektu naší práce, jak z pohledu rady, tak i eh, našeho výboru. Vše, co nás čeká v nejbližším poletí, z čehož mám nesmírnou radost. Mám rovněž radost, že náš bývalý kolega eh, Birotis, který tak do dobře zná, eh, jak to zde chodí v parlamentu, přisuzuje tak obrovskou úlohu autorským právům, protože, jak sám dobře ví, ta právě tam bojujeme s celou řadou problémů nikoli pouze ve smyslu našeho komunitárního trhu, jednoho trhu, ale e, celé řady záležitostí. E, ta prohraná akta, to je ta první věc a pak e, ještě další trendy, které se snaží úplně zrušit koncepci autorských práv v tom tradičním chápaní toho slova. A my stojíme před úkolem vypracovat nové definice, nové přístupy k věci a rovněž vymezení, právní vymezení toho, co je v internetu povoleno, eh, kde nebude žádná právní ingerence, čili například kopírování pro soukromé účely, co v dnešní době je pro současné použivatele internetu zajímavá záležitost. Že právě vy se do toho dáte, že proto budete mít zvláštní jakoby takovou um, chuť s tím pracovat a že ty výsledky budou stát za to. Chtěl jsem rovněž poděkovat panu ministru Bernatonisovi, že už jsme měli možnost se osobně seznámit, eh, pozdravit a vzájemně se seznámit s principy a prioritami naší spolupráce. Eh, mám radost, že jste zde velice široce koncipoval litevský program, a který se souvisí s i programem našeho výboru. Ale o něčem jste se nezmínil a na to se chci zeptat. Budete se angažovat eh, u směrnice, eh, která se bude zabývat bojem se zneužíváním finančních prostředků, které poškozují EU? protože náš výbor je rovněž účasten této práce, já jsem sám tam zpravodajem, totiž tam jde o definici úředníka, která bude důležitým prvkem eh, této směrnice a tam by mě zajímal přístup litevského předsednictví. Děkuji. Děkuji, pan kolega Mase. Prosím. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo deseo la pres- Děkuji. Dobrý den všem. Já rovněž bych rád začal tím, že popřeji litevskému předsednictví hodně štěstí a úspěchu. Stejně jako předřečníci musím vyjádřit veliké potěšení nad tím, že se chcete zabývat autorskými právy. Je to složitá záležitost. Ehm, zkoušet se vypořádat jak s otázkou vnitřního trhu, jednoho, jednotného trhu, ale rovněž nestrácet ze zřetele, co se děje na světové úrovni, kde se snažíme hájit zájmy evropských umělců mezinárodně. Předřečník je eh, se politické skupiny EPP a hlasoval proti akta. Já jsem příslušníkem politické skupiny socialistů demokratů a hlasoval jsem pro, takže vidíte, že tady jsou názory rozhodně různé a že zřejmě litevské předsednictví bude muset tomu načrtnout nějakou cestu, nějaký směr. A doufám, že pomůžete Evropě, aby nějakým způsobem e, touto problematikou proplula. Velice si cením slov ministra kultury k eh, jazyku. Litevština jako jazyk blízký sanskritu. Hovoříte o jazyku, který byl eh, potlačován sovětskými úřady celá dlouhá léta a velice mě těší, že se zde vyjadřujete litevsky a že o litevštině hovoříte. Rád bych se dověděl, jak vypadají vztahy s ruskojazyčnou menšinou. Pan kolega Inge. Presidente. Aggiungo... Děkuji, pane předsedo. Já rovněž, stejně jako mý předřečníci, bych rád poděkoval panom eh, ministrům za to, že se dostavili na zasedání našeho výboru a srdečně vás zde vítám. Stejně tak eh, jsem rád, eh, že jsem uslyšel právě tato slova. Ano, je to první litevské předsednictví, kdy je litevská vláda odpovědná za vedení vyjednávání v tomto pololetí. A musím říci, že ten program, se kterým jste nás seznámili, je opravdu impozantní. Je vidět, že je tam celá řada různých témat, i textů, kterými se chcete zabývat. Zároveň musím poznamenat, že některé z těchto záležitostí už sice pokročily a už se s nimi nemusí znovu pouštět do všech podrobností od začátku, takže tam by se zrovna mohlo podařit dotáhnout vše do konce v tomto pololetí. A zároveň bych chtěl upozornit litevské vedení na pár záležitostí. Totiž nebudu se zmiňovat o všech tématech, které jste už vyjmenovali vy, ale rozhodně je dobré, že jste se výslovně zmínil o problému významu, který může sehrát v procesu růstu Evropy. Právě dnes se nacházíme v této fázi a víc než v minulosti si uvědomujeme, že pokud evropská justice bude fungovat a integrační procesy, o kterým se chcete věnovat, budou lépe fungovat, tak to prospěje evropskému růstu. V minulosti jsme často uh, pojednávali úplně separátně o úloze hospodářství a justice při fungování státu a při pojednávání rozvoje evropské integrity. Nyní už se na to díváme v kontextu. Zaručujeme vnitřní mobilitu a proto je to důležité. A zároveň to, aby občan kamkoliv tedy se chce usadit, kamkoliv cestuje, měl stejná práva. Takže vlastně různé formy přístupu k justici um, a různé způsoby, jak může justice uspokojit potřeby občanů, to je vlastně taková praktická tvorba koncepce evropského občanství. Ne všichni se zatím cítí evropskými občany a jedna z věcí, která je zde velice negativní, jsou rozdíly právě různých justičních systémů. To je taková praktická překážka. My bychom rádi viděli správné podmínky pro harmonizaci eh, tohoto odvětví a to vlastně ladí s tím, o čem jste se zmínil vy. Certifikáty a doklady to už vlastně bude spíš takový správní, sekundární problém, ale zároveň to bude užitečné při případné definici koncepce evropského občanství. Takže i ty ochranné známky rovněž přispívají k té koncepci evropanství a diskuse o evropském Eh, právu eh, prodeje a příslušná směnice se zdá být kontroverzní, ale zajímavé bylo to, co zde zmínil pan ministr, totiž, že ho ten návrh velice zajímá. I zde se vlastně ocitáme ve velice těžkém momentu ve vývoji celé situace. Já bych rád zdůraznil dvě témata. Za prvé, stokholmský program my budeme dnes dokonce vést diskusy s jinými výro- výbory, kterých se to týká, abychom otázku stokholmského programu posunuli ku předu. Um, Rozhodně to není nepotřebná instance. Rozhodně Evropa takovéto záležitosti musí brát na vědomí v Evropě například máme evropský prostor výzkumu, ale nemáme výzkum. Máme prostor vysokoškolského vzdělávání, ale nemáme zatím Evropskou univerzitu. Já jsem profesor na italské univerzitě a pokud se chci vydat na francouzskou nebo anglickou univerzitu, stále ještě potřebuji pas. Takže vlastně nejsme v Evropě. Ta europeizace se musí posunout dál Tedy když se budeme v průběhu zkuze, v průběhu polední přestávky bavit o europeizaci, tak tam budeme potřebovat konkrétní fakty. To je jedna z takových základních záležitostí. A kromě toho, že musíme společně s radou přijmout nové, nová ustanovení, nové normy, tak musíme zároveň pozorně sledovat i stávající legislativu. Protože zjišťujeme, že existuje obrovská propast mezi tím, co se na jedné straně schválí a e, to, jak to pak je vnímáno a jak to funguje mezi občany. Takže se musíme věnovat spíše implementaci než tvorbě nových legislativních textů. Druhá záležitost, autorská práva. Rád bych sdělil panu ministrovi, který zde mezi nás zavítal a který se zmínil i o Viktorínovi, že právě zrovna dnes máme významnou příležitost. Tento výbor tradičně mýval různé názory v oblasti autorských práv. Když se podíváte na hlasovací seznamy, tak zjistíte, že mnohé skupiny schválili ten návrh tak, jak byl vypracovaný. A to je díky úsilí našich poslanců i díky poslancům frakce socialistů a demokratů. To musíme zdůraznit, protože, jak řekl Antonio Masi, to vlastně zrcadlí široce střižený přístup občanů ke kultuře a zároveň i zájem tvůrců, kteří mají právo na to, aby byla jejich práce uznána. Děkuji panu kolegovi Berlingue, kolega Kari, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil ke kolegům a srdečně přivítal pana eh, Bernatonise a pana Birotise. U pana Birotise ho vlastně vítám z zpátky v parlamentu. Je to výborné, že tady máme někoho, kdo tak důkladně chápe, jak to u nás funguje a nyní je členem předsednictví, takže těším se na spolupráci. Nyní osobní poznámka. Je velice naplňující, když vidíme, že země jako vaše se ujíma tak eh, zásadní funkce v rámci EU. Já jsem se zde začal pracovat v roce 2004 a eh, vědomně jsem se rozhodl, že chci do Evropy Evropského parlamentu, nikoli pouze do mm, národního. Eh, já jsem dospíval v období, kdy došlo k dvěma zlomovým okamžikům. Uvolnění Nelsona Mandely a zbourání berlínské zdi. A právě to, že vy nyní se ujímáte předsednictví, znamená mnoho pro EU jako celek. Tři konkrétní záležitosti, o kterých se chci zmínit v souvislosti s tím, eh, čím se v současné době zabýváme. Za prvé složka, kterou se zde zabývám v rámci tohoto výboru, a to je reforma auditu Eh, možná mě uniklo něco, ale nezaslechl jsem nic k tomuto tématu v těch zahajujících slovech. Jedná se o problematiku v kritickém stádiu vyjednávání mezi institucemi a eh, říkám si, zda byste mi o tom mohli něco říct, eh, kam se to dostalo, případně zda se s tím chcete zabývat. Bude to taková osob, mm, obecná záležitost tedy u této věci? jenom ještě vteřinku pan, pro pana ministra, aby se mohl podívat do svých poznámek, než přejdu k těm dalším záležitostem, o kterých se chci zmínit. Za druhé, Další věc, kterou já se zde ve výboru zabývám, se týká takzvané inteligentní právní úpravy, spíše lepšího inteligentního vypracovávání zákonu. Ono vlastně se zde budeme ve výboru tím zabývat eh, půl hodinu eh, poté, co eh, skončíme tuto část zasedání. Snažil jsem se vybízet poslední tři předsednictví, to je doba po kterou se zabývám touto záležitosti, aby se proaktivně pustili do takového reformátorského úsilí. Důvod proč je, že je zcela jasné a prosím, nemyslete si, že jsem nějaký fanatický antievropan. Právě naopak. Je pro mě jasné, že dnešní občané Evropy tu reformu chtějí. Nikoho neuspokojuje EU ve stávající podobě a tak, jak funguje dnes. My jako parlament se snažíme tu reformu posouvat ku předu a mnozí kolegové právě v tomto výboru už mnohé vykonali, protože my jsme tím povolaným výborem k tomu, aby s něčím přišel. Ze strany předsednictví však může být vykonáno mnohem víc a já bych rád eh, vás poprosil, vybídl, abyste se ujali tohoto úkolu v nejbližším pololetí a rád bych od vás uslyšel pár slov, jak na to nahlížíte. Zda máte pocit, že budete schopni s námi v té věci spolupracovat. To je vlastně vše. Děkuji kolega Gani, eh, kolego Karime, ještě kolega Gani a pak ministři. Já rovněž děkuji, že se mohu účastnit diskuse s takovýmito čestnými hosty a chci ještě popřát litevskému eh, předsednictví vše nejlepší To je jejich práce. I když ono se zdá, že 6 měsíců vlastně je dost krátká doba na to, abychom opravdu spustili reformu nebo dokázali celý proces usměnit, ale možná se ukáže, že i za těch 6 měsíců dokážeme navázat spolupráci mezi zeměmi v zájmu posilnění eh, celého principu eh, spolupráce. Chci navázat na slova kolegy Berlinguera Nestává se v Itálii často, abych eh, byl schopen navázat na slova socialisty, ale tady to dokazuje, že v Evropě dokážeme budovat mosty. Já si přeji eh, jednu věc. Já, stejně jako kolega Berlinguer, si myslím, že Evropa se může stát sjednocenou politickou Evropou. Evropou opravdu sjednocených států, ale předpokladem bude jistý právní kulturní směr, sjednocené právo, ne když vším bude hýbat pouze ekonomika, případně finanční odvětví. Hovořím tedy o úplně jiné tendenci sjednocování. Vlastně se to nikdy doposud nestalo, abychom měli zde ministra kultury a spravedlnosti zároveň. Ale možná právě je to ten správný strategický směr, který ladí s mým přesvědčením. Vy jste z malé evropské země, ale zároveň jste schopni právě tyto oblasti pojímat prioritně. V Itálii nikdo neinvestuje, Itálie Eh, v právním smyslu eh, se vlastně nehýbe kupředu, ale eh, když zde kolega hovořil o tom, že pokud opravdu zde bude ta vůle spolupráce s parlamentem, tak my můžeme přispět k tomuto úsilí. Takže to je něco, co nás sjednocuje a díky tomu Evropa může udělat obrovský kus práce i v tom šestiměsíčním období, když vyšleme ten správný signál pro budoucnost Evropy. Děkuji, děkuji. A nyní eh, pan minister Bernatonis, prosím. Labai děkuji Europos parlamento nariams už. Děkuji. Děkuji, vážení europoslanci, za to, že jste vyjádřili velký zájem na programu litevského předsednictví. Chci poděkovat za otázky a poznámky. Nemáme bohužel už zase tolik času, ale já se pokusím odpovědět eh, na všechny otázky, které zazněly. Nejprve děkuji panu Zvěvkovi za to, že se zúčastnil eh, setkání ještě předtím, než jsme zahájili litevské předsednictví. Opravdu nám to pomohlo připravit se na našich šest měsíců předsednictví. A nyní odpovím na konkrétní otázky. Já jsem o některých věcech týkající se trestního práva v prezentaci nehovořil, a to z toho důvodu, že jsem se domníval, že toto téma vás všechny nezajímá. Ovšem, toto je jednou z priorit litevského předsednictví. Ptal jste se na definici úřední osoby. Nám jde o to, aby definice úřední osoby obsahovala všechny úředníky, kteří pracují v rámci evropských institucí i vnitrostátních institucí a i ve všech podobných institucích. My na této otázce budeme ještě dále pracovat a budeme se snažit eh, dosáhnout co největšího pokroku. Nyní odpovím na otázku pana Masipa. Vy jste se ptal na situaci ruské menšiny u nás na Litvě. K tomu chci říci, že máme eh, druhou největší ruskou menšinu. U nás eh, největší menšina je polská a těch ruských eh, příslušníků je celkem 5%. Chci říci, že rusové, kteří Rusové, kteří žijí na našem území, všichni po roce 18, 1990 pardon, získali litevské občanství. Máme také ruskou školu a ruská menšina je velice dobře integrována. Většina ruských rodin navíc nechává své děti chodit do litevských škol. Jsou to tedy lidé, kteří se cítí spjati s naší zemí. Pan minister nikdy nedostal um, žádnou stížnost ze strany ruské menšiny ani vláda. Takže podle mne ta situace vůbec není špatná. A nyní k otázce pana Berlingera. Souhlasím s tím, že nemůžeme oddělovat eh, hospodářství od práva. Samozřejmě hospodářství se vyvíjí v závislosti na právu a právo také musí zajistit eh, dobrý rozvoj hospodářství. Poté k otázce ochranných známek. Litva nahlíží na předložené návrhy velice pozitivně, tedy návrhy, které usilují o zjednodušení systému ochranných známek. A ještě stručně ke stokholmskému programu. Ve Vilnisu proběhne neformální zasedání a tuto otázku máme na pořadu jednání. Budeme se snažit zjistit, jak nahradit stokholmský program poté, co vyprší. Myslím, že ta diskuze, která proběhne mezi členskými státy, bude velice zajímavá a rozhodně se o tu diskuzi, předpokládám, bude zajímat také Evropský parlament. Nyní k tomu, co zmiňoval pan Karim. Já jsem během prezentace zmiňoval význam auditu. Říkal jsem, že to pro nás představuje prioritní téma a také jsem uváděl, že se budeme snažit být v této souvislosti co nejproduktivnější a spolupracovat také s vámi jako se spravodajem. Pokud jde o ty ostatní otázky, reformy jsou velice důležité. Naše trio složené z Irska, Litvy a Řecka usiluje o zavedení reform a budeme se snažit dělat vše, co je v našich silách. Nyní bych odpověděl na otázku pana Garganiho. Tady musím zdůraznit, že podporujeme všechny ekonomické aspekty stokholmského programu a stručně řečeno jsem vám velice vděčný za otázky, které jste položil. Bohužel nemám dost času na to, abych vysvětlil všechny podrobnosti našeho programu, ale jsem si jist, že postupně během našeho předsednictví se to celé vyjasní. Velmi si ceníme spolupráce s Evropským parlamentem. Nyní se dostáváme už do poslední fáze legislativního odvětví a na nás i na vás budou záviset nakonec výsledky. Děkuji vám, pane ministře, a teď ještě dávám slovo panu ministru Berutisovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tyto pozitivní komentáře i za vaši podporu. Děkuji také za to, že podporujete program našeho předsednictví a pokusím se odpovědět na otázky, které zazněly. Musím říci, že ty otázky jsou velmi zajímavé a také dokazují, že se zajímáte o autorská práva. Nejprve pan Zvěvka. Ten položil první otázku. A poté pan Berlinger a Masiv také měli otázky eh, týkající se autorských práv a také akt. Jak už jsem říkal během úvodu, musíme vykonat velké úsilí, abychom tady pokročili vpřed. Vy budete hlasovat o této směrnici dnes. A to bude vlastně první krok. První krok v oblasti autorských práv. A my se budeme muset snažit koordinovat eh, ochranu autorských práv na vnitřním trhu. Diskuze na toto téma bude ještě pokračovat. A digitální trh nebo digitální prostor je ústřední otázka. Jak jistě víte, rychlé technologie, technologie používání internetu, nebo to, co se děje na internetu, se každodenně mění a v oblasti autorských práv tím pádem vyvstávají nové výzvy. My totiž v současné době můžeme online na internetu vidět nebo slyšet všechno, co chceme, všechna díla, ale ta často podléhají autorským právům. Některé země se rozhodly, že stanoví elektronické nosiče, tedy že upravují tuto otázku. A ještě k té otázce eh, ruské menšiny, to bych rád doplnil. Pokud jde o kulturní hledisko, musím říct, že všechny menšiny u nás, ať už ruská menšina nebo ty ostatní, které u nás žijí, tedy všechny menšiny mají velice rozsáhlý kulturní prostor, kde se mohou vyjadřovat. My jako ministerstvo máme za úkol chránit práva těchto menšin. Máme celou řadu kulturních združení, asociací, kde jsou zastoupeny tyto menšiny. Ty největší menšiny dokonce mají svá vlastní vysílání v televizi nebo v rádiu, mají své vlastní noviny a tím pádem musím říci, že v Litvě nemáme problém s menšinami. Neobdrželi jsme z jejich strany také žádné stížnosti. Spolupracujeme se zeměmi, odkud tyto menšiny pocházejí. Spolupracujeme s Ruskem, s Polskem konkrétně a snažíme se tedy s nimi rozvíjet kulturní vztahy, tak aby naše menšiny mohly zůstat v kontaktu, v kontaktu se svými zeměmi původu. V rámci východního partnerství také hovoříme o kulturní diplomacii, což je podle mne velice důležitý aspekt. To je tedy, myslím, z mé strany vše. Tím jsem odpověděl na vaše dnešní otázky pokud by vás zajímaly další podrobnosti o našem předsednictví, budeme o tom moci diskutovat ještě ve Vilniusu nebo na jiných příležitostech. Biden. Děkuji oběma ministrům. Litevské předsednictví je mimořádně důležité a je to de facto poslední plné předsednictví v tomto legislativním období. A já bych si dovolil prorokovat, že to, co nestihneme do Vánoc, to už se nepodaří. Takže v, tomto, v této souvislosti přejeme litevskému předsednictví maximální úspěch a určitě mohu přislibit maximální podporu. My zde máme eh, mnoho důvodů eh, vznášet k litevskému předsednictví mnoho nadějí. Budeme dnes hovořit o eh, a vlastně hlasovat o korporátní sociální zodpovědnosti, eh, dále o výběru poplatku za autorsky chráněná díla a mnoho, mnoho dalších věcí. Tady v tom posledním tématu eh, se brzy chystáme na to, eh, jak bude probíhat vyjednání s radou. Já vám tedy eh, každopádně děkuji za návštěvu a teď vyhlašuji na minutu přestávku a poté budeme pokračovat. Dámy a pánové, můžeme zahájit hlasování. Zdá se, že na poslední chvíli máme změny v hlasovacích seznamech. Eh, pokud tady budou další split tak prosím eh, vy, kteří eh, sledujete postup hlasovacími seznamy, prosím buďte obezřetní v případě, že bych třeba na něco zapomněl. E, ještě tady máme kolegu Garganiho, který prosil, aby tedy moje zpráva, to je e, změna e, jednacího řádu, které se týká imunitu. Abychom to hlasovali první a potom tedy tu dlouhou zprávu dalo. Paní Wikström? Já mám velice jednoduchý požadavek a sice, aby se hlasoval můj pozměňovací návrh 370, což bylo odsouhlašeno se spravodajkou a také stahuji pozměňovací návrh 392. Ano, ano, to, to už tady v podstatě mám, paní Galo. Effectivement, uh, oui, effectivement. Je... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní Wikstrom a pokud je o hlasování o pozměňovacím návrhu 370, já stahuji svůj návrh 70. A chci využít této příležitosti, že už mám tedy mikrofon a poděkuji také sekretariátu, protože jsme společně hodně pracovali na této otázce, ale zvláště tedy děkuji sekretariátu. Děkuji. Já se také připojuji k díkům za výbor. Ještě paní Kastex. Ano. A já bych chtěla říci, že je pravda, že jsme na tom hodně pracovali. Je mi trochu líto, že máme nebo že jsme dostali konečné eh, kompromisní návrhy až včera odpoledne a tím pádem jsme museli eh, vytvořit na poslední chvíli hlasovací seznam, kde budeme hlasovat odděleně, ale je to proto, že jsme neměli čas, pracovali jsme na tom až včera večer. Také bych chtěla říci, že u kompromisního návrhu 15 máme nové znění. To jsme tedy zapracovali na váš hlasovací seznam a pokud bude přijat tento kompromisní návrh, budeme muset dát eh, do souladu také kompromisní návrhy 25 a 57. Tak, aby eh, znění nebylo vzájemně v rozporu. Děkuji, takže prosím, kdybych na to zapomněl během hlasování, připomeňte mi to. Tak a teď ještě budeme hlasovat tedy o eh, bodu 19, to je návrh na změnu článku 7 jednacího řádu v souvislosti s eh, imunitou. Takže kompromis jedna, kdo je pro, proti, schváleno. Kom, změňovací návrh 17 pro, proti, přijato číslo 5 pro, proti, přijato kompromis 2, kdo je pro, proti, přijato číslo 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato 11 pro, proti, přijato 23 nemusíme hlasovat, je to tak? A takže kompromis 3. Máme nový text domluvený včera, který zní výbor eh, navrhne principy eh, pro eh, používání článku 7. Takže s tímto ústním návrhem, kdo je pro, proti, přijato. A teď hlasujeme o celém tomto stanovisku elektronicky, prosím. Zahájí toto hlasování. 19 hlasů máme 19 hlasujících, všichni byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Máme to takto schváleno. Děkuji, čili tento bod máme hotový a teď se dostáváme ke zprávě paní Galo. Pan kolega Gargane. Eh, dříve tedy možná paní zpravodajka. Dobře. Takže eh, komplikované hlasování. Eh, paní Galo, přejete si ještě k tomu něco říci? Ne, můžeme začít. Dobře. Takže 205 pana Engstrema, kde je pro, proti, schváleno. Dále kult 35. Kult 35, kde je pro, proti, zamítnuto. Nyní 207, to už nehlasujeme, takže kompromis 1, kdo je pro, proti, přijato. Dále 216 pro, proti, zamítnuto. Teď eh, máme ano, Aha, já to tady mám trošku smateně vybarveno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Eh, přijato. Nyní kompromis 4. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Přijato. A nyní INTA 16 pro, proti, zamítnuto. Kult 41 pro, proti, zamítnuto. IMKO 27 pro, proti, zamítnuto. Kult 42 je tím věří. Zen dále 28. zpravodaj pro, proti, eh, přijato. 29 zpravodajky pro, proti, přijato. Dále 238 pro, proti, přijato. 30 stažena. 239 Wikström pro, proti, prověříme 239 elektronicky. ...239 elektronicky a 22, 22 Takže ano, je to schváleno. 240 Wikström pro, proti, zamítnuto jednoznačně. Kult 47 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Dále 31 pro, proti, přijato. 244 pro, proti, schváleno. 32 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato. 25 pro, proti, zamítnuto. Kult 50 pro, proti, také zamítnuto. Imko 29 pro, proti, zamítnuto. 34 pro, proti, přijato. Kult 51 pro, proti, zamítnuto. Kult 52 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, pro proti, přijato. Paní Kastex? No, c'est, euh, sur ce pokud je o kompromisní návrh 10, eh, tady máme oddělené hlasování a já bych chtěla nejprve hlasovat eh, o tom, o té části in the middle a potom o kompromisu. E- Takže budeme hlasovat o první části až pro in the middle. Takže kdo je pro první část? Proti? Prověříme elektronicky. Eh, víme všichni, o čem hlasujeme, ano. Takže až po slova bis, in the middle. Ne, jenom in the middle, jenom tento termín. Just, just the word. Aha, takže pouze o výrazu in the middle budeme hlasovat. Just les mots. Dobře. Takže ještě jednou. Budeme hlasovat o celém odstavci s výjimkou slov in the middle. Takže kompromis tak, jak je, bez těchto, bez těchto dvou či tří slov. Takže kompromis bez slov in the middle, jak řekla paní Kastex. Okay, also wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Takže prosím, kdo je pro, proti, přijato. A teď in the middle. Kdo je pro in the middle, proti, takže to je zamítnuto. Bindomidl tam teď nebude. Ja, was, war da genau das, was mir gerade gesagt worden ist. No tak jste mi to teď vysvětlili. Kentner, that the, the first part was good and the second part was good, but they have to repeat once again the second. I okay. Also ich werde einfach darum gebeten, den zweiten Teil. Že, takže mám tady eh, prozbu o eh, té druhé části, abychom ještě jednou hlasovali. Takže eh, in the middle jde o to, jestli tam necháme nebo ne. Jsou v textu návrhu. Takže kdo hlasuje proti, ten vyškrtává tato slova. Ano? hlas proti znamená, že in the middle už nebude v textu. Takže ještě jednou hlasujeme o in the middle. Kdo bude proti, kdo chce vyškrtnout, ať hlasuje proti. Tak ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je pro? Tak a teď kdo je proti? Takže většina byla proto, aby tam ta slova zůstala. Takže je to teď jasné. Výborně. Takže in the middle zůstává. Nyní kompromis 11. Kde je pro? Proti? Přijato. Kult 61. Pro? Proti? Zamítnuto. 268 eh, Engström pro, proti, zamítnuto. 269 Castex pro. Dvěstě šedesát devět hlasujeme pro, proti, zamítnuto. Kult dva pro, proti, zamítnuto. ITRE 27 pro, proti, zamítnuto. 38 je stažena, takže 270 pro, proti, přijato. 271 je vyřízena, 272 také, nyní IMKO 37 pro, proti, zamítnuto. IMKO 38 pro, proti, zamítnuto. 39 je stažena, Nyní IMKO 39 pro, proti, zamítnuto. Kult 63 pro, proti, zamítnuto. Nyní kompromis 12 pro, proti, přijato. Nyní 278, 278 pro, proti, přijato. 279 chatím odpadá, ITRE 29, IMCO 41 také vyřízeny tím pádem. Takže 281 stánov pro, proti, zamítnuto. Nyní 283 pro, proti, ještě jednou, 283. jedničku jsme zrušili. Dobře, takže se musíme vrátit 282 a int 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Takže teď 283 pro, proti, zamítnuto. Kult 65 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, přijato. 287 pro, proti, schváleno. IMKO 42 pro, proti, zamítnuto. 288 pro, proti, Přijato. Tím odpadá 66, také 43 odpadá a 289 budeme hlasovat. Pro, proti, zamítnuto. Dále 290 pro, proti, přijato. Nyní kult 67 pro, proti, zamítnuto. 291 pro, proti, přijato. 292 pro, proti, zamítnuto. A teď tady máme eh, hlasování unblock a to se týká všeho až po 49. Takže kdo je pro? Proti? Přijato. A pokračujeme kompromisem 19 na straně, no, eh, kde je pro, proti, přijato. Kompromis 20 pro, proti, přijato. Dále 324 pro, proti, zamítnuto. Dále kompromis 21 proti, pro, proti, přijato. 331 pro, proti, přijato. Kompromis 22 pro, proti, přijato. 335 pro, proti, zamítnuto. Dále 336 pro, proti, zamítnuto. 54 pro, proti, přijato. 55 pro, proti, přijato. 56 pro, proti přijato. 57 pro, proti přijato. 344 pro, proti přijato. 58 pro, proti přijato. 345 pro, proti přijato. 59 pro, proti přijato. 52 pro, proti, zamítnuto. 351 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, přijato. Nyní 354 pro, proti, přijato. 356 pro, proti, zamítnuto. IMKO 54 pro, proti, zamítnuto 355 pro, proti, přijato 357 pro, proti, přijato 62 pro, proti, přijato 63 eh, pro, proti, přijato 64 pro, proti, přijato 65 pro, proti, přijato 66 pro, proti, přijato 67 pro, proti, přijato 365 pro, proti, zamítnuto. IMKO 60 pro, proti, zamítnuto. 366 pro, proti, zamítnuto. 367 pro, proti, zamítnuto. 68 pro, proti, přijato 69 pro, proti, to nebylo jasné, 69 elektronicky. Tak eh, všech 21 hlasů je pro. Dobře. Nyní 370 eh, pro, proti. Kdo je proti? Nikdo. Takže přijato. 371 ne, 70 je stažena eh, kult 83 eh, pro, proti, přijato. Imko 61. Imko 61 pro, proti, zamítnuto. 373, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kult 85 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, přijato. A tady jsem eh, zapomněl, a e, to znamená, paní Kastex, prosím. E, monsieur le Président. Pane předsedo, tady je uh, oddělené hlasování o kompromisním návrhu číslo 24. Takže to oddělení se týká slov. And the no later than three months. Já bych tedy ráda, abychom hlasovali o tom návrhu nejprve bez eh, těchto slov a potom konkrétně budeme hlasovat o mm, této části. Takže budeme takto postupovat. Takže nejdříve 373, to jsem zapomněl. 373 sajr pro, proti, zamítnuto. A teď tedy kult 24 pro, proti, pardon, kult 85 Nyní kompromis 24 eh, s odděleným hlasováním dle paní Kastex. Aha. Tak ještě 374 musíme hlasovat. 374. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ano, je to... Tady máme občas eh, protichudné indikace. Takže není kompromis 24 split vote, eh, žádá paní Kastex. Takže celý text až na slova and no later than three months. Eh, tuto část budeme hlasovat v druhé části. Takže nejdříve celý text bez těchto slov. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A není těch eh, pár slov, kdo je pro eh, tato slova, kdo je proti. Takže máme schválena. A teď se dostáváme ke kompromisu 25. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 26 pro, pro, proti, přijato. Nyní 392, ten byl stažen, paní Vystromová, je to tak? Takže kult 90 pro, proti, zamítnuto. 394 tykal pro, proti, přijato. 300, 95, kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 68 pro, proti, zamítnuto. 398 pro, proti, přijato. 74 pro, proti, přijato. 75 pro, proti, Přijato. 399 pro. Proč nehlasujeme 399? Říkáte, že už je vyřízen. Dobře, takže kompromis 27 pro. Proti. Přijato. Kompromis 28 pro. Proti. Přijato. Kompromis 29 pro, proti, přijato. Kompromis 30 pro, proti, přijato. Kompromis 31 pro, proti, přijato. Kompromis 32 pro, proti, přijato. 427 pro, proti, ještě jedno, 427 pro, proti, zamítnuto. Kult 98 pro, proti, zamítnuto. Imko 74 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 33 pro, proti, přijato. Kompromis 34 pro, proti, přijato. Dále 434 Zalevský pro, proti, e, zamítnut. 435 pro, proti, zamítnuto. Kul 99 pro, proti, přijato. Imko 76 pro, proti, zamítnuto. Kult 100 pro, proti, zamítnuto. 436 pro, proti, zamítnuto. 437 pro, proti, zamítnuto. 438 pro, proti, zamítnuto. 439 pro, proti, přijato. 440 pro, proti, zamítnuto. 441 pro, proti, zamítnuto. Čtyřista čtyřicet dva pro, proti, zamítnuto. Čtyřista čtyřicet tři pro, proti, zamítnuto. Čtyřista čtyřicet čtyři pro, proti, zamítnuto. Čtyřista čtyřicet pět pro, proti, přijato. 446 pro, proti, zamítnuto 447 pro, proti, přijato. Kult 101 pro, proti, zamítnuto. Kult 102 pro, proti, zamítnuto. Kult 103 pro, proti, zamítnuto. 448 pro, proti, zamítnuto. Kult 104 pro, proti, zamítnuto. 449 pro, proti, přijato. 466 tak já tady mám 455 nebo 466 takže 466 to bude. Kde pro? proti, zamítnuto. Imko 79 pro, proti, zamítnuto. Inta 35, Inta 35, ne, takže 39, Inta 39, Eh, tak eh, omlouvám se, říkám předseda. Inta 35 pro, proti, zamítnuto. Kult 110 pro, proti, zamítnuto. 467 pro, proti, zamítnuto. 111 kult pro, proti, zamítnuto. Inta 36 pro, proti, zamítnuto. 468 pro, proti, přijato 87 pro, proti, přijato 88 pro, proti, přijato 469 pro, proti, zamítnuto 470 pro, proti, přijato 471 pro, proti, zamítnuto 89 pro, proti, přijato. není kompromis 35 pro, proti, přijato. Inta 39 pro, proti, zamítnuto. Kult 113 pro, ne odpada, takže ano, pro, proti 113 zamítnuto. 482 pro, proti, zamítno 483 pro, proti, zamítnuto 484 pro, proti, přijato 90 pro, proti, přijato 91 pro, proti, přijato 41 pro, proti, zamítnuto 92 pro, proti, přijato 93 pro, proti, přijato 490 pro, proti, přijato 491 pro, proti, zamítnuto 492 pro, proti, zamítnuto 492 eh, pro, proti, přijato 117 pro, proti, zamítnuto. 51 i pro, proti, zamítnuto. Imko 83 pro, proti, zamítnuto. 493 pro, proti, zamítnuto. 94 pro, proti, přijato. 498 pro, proti, zamítnuto. Kult 118 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, přijato. Kult 119 pro, proti, zamítnuto. imko 85 pro, proti, zamítnuto. Kult 120 pro, proti, zamítnuto. Kult 121 pro, proti, přijato. imko 86 pro, proti, zamítnuto ITRE 54 pro, proti, přijato ITRE 54 pro, proti, zamítnuto 501 pro, proti, přijato 88 pro, proti, zamítnuto 56 pro, proti, zamítnuto ITRE 57 pro, proti, Zamítnuto KUL 124 pro, proti. Zamítnuto IMKO 90 pro, proti. Zamítnuto 96 pro, proti. Přijato 504 pro, proti. Zamítnuto 125 pro, tak kult 125 pro, proti, zamítnuto 505 pro, proti, zamítnuto. 97 pro, proti, přijato. 91 je tím vyřízeno. Inta 45 pro, proti, zamítnuto. Imko 92 pro, proti, zamítnuto. A nyní an až po 119. Takže kdo je pro? Proti? Přijato. 237 Kavada a teď nevím, kde to je. 537 je to před kompromisem 44. K článku 41 odstavec 1. Takže Kavahda 537. O tom hlasujeme. Kde pro? Ještě se to všichni našli. Takže ještě jednou, je to k článku 41 odstavec 1. Našli všichni? 537 Kavada pro, proti, takže je to schváleno. Kompromis 44 pro, proti, přijato. 121 pro, proti, přijato. 122 pro, proti, přijato. 124 pro, proti, zamítnuto. Kult 1 pro, proti, zamítnuto. Inta 1 pro, proti, zamítnuto. Imko 2 pro, proti, zamítnuto. Kult 2 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 45 pro, proti, přijato. Kompromis 46 pro, proti, přijato. Kult 5 pro, proti, zamítnuto. Kult 6 pro, proti, zamítnuto. Trojka pro, proti, přijato. není, Imko 4 pro, proti, zamítnuto. Kult 8 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 47 pro, proti, přijato. Dále kult 11 pro, proti, zamítnuto. ITRE 3 pro, proti, zamítnuto. ITRE 4 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 48 pro, proti, přijato. 141 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 49 pro, proti přijato. Kompromis 50 pro, proti přijato. Kompromis 51 pro, proti přijato. Kompromis 52 pro, proti přijato. 146 pro, proti přijato. Kompro... Ne, pozdělací návrh 7 pro, proti přijato. Kompromis 53 pro, proti přijato. Dále ITR 7 pro, proti zamítnuto. Kult 14 pro paní Lichtenberger. Já tady mám psáno, že je to v rámci kompromisu vyřízeno 53. Paní zpravodajko, co vy na to? Takže máme hlasovat o devíce nebo ne? Mám pocit, že jsme zapomněli hlasovat o úvodním ustanovení 9. Gut, also wir 9 ab. Dobře, tak o tom budeme hlasovat, ještě já to mám tady jinak. Dobrý, paní zpravodajka má pravdu. Takže bude, budeme hlasovat o devíce. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro 9? Proti? To je schváleno. Nyní ITRE 7 pro, proti. Zamítnuto. Q 14 pro, proti. Přijato. Kompromis 54 pro, proti. Přijato. IMKO 8 pro, proti zamítnuto 158 pro, proti, přijato 159 pro, proti, zamítnuto kompromis 55 pro, proti, schváleno kompromis 56 pro, proti, schváleno 170 pro, proti, přijato Kompromit 57 pro, proti přijato. 176 pro, proti zamítnuto. 177 pro, proti zamítnuto. Imko 14 pro, proti zamítnuto. 179 pro, proti zamítnuto. Kompromis 58 pro, proti Přijato kompromis 59 pro, proti, schváleno kompromis 60 pro, proti, přijato 182 pro, proti, zamítnuto kult 20 taktéž, imko 17 pro, proti, zamítnuto kompromis 61 pro, proti, schváleno, 13 pro, proti, přijato 14 pro, proti, schváleno, 188 pro, proti, zamítnuto, IMKO 19 pro, proti, zamítnuto, KULT 22 pro, proti, zamítnuto, IMKO 20 pro, proti, zamítnuto, 15 pro, proti, přijato, Kult 25 pro, proti, zamítnuto 189 pro, proti, přijato 192 pro, proti, zamítnuto 192 zamítnuto, ano. Kult, kult 27 pro, proti, zamítnuto 193 pro, proti, zamítnuto 194 pro, proti, zamítnuto 195 pro, proti, zamítnuto KUL 28 pro, proti, zamítnuto 196 pro, proti, zamítnuto KUL 29 pro, proti, zamítnuto KUL 30 pro, proti, zamítnuto 197 pro, proti, zamítnuto 16 pro, proti, přijato 17 pro, proti, přijato kompromis 62 pro, proti, přijato kompromis 63 pro, proti, přijato kompromis 64 pro, proti, přijato 21 pro, proti, přijato 22 pro, proti, přijato 23 pro, proti, přijato IMCO 24 pro, proti, zamítnuto KUL 33 pro, proti, zamítnuto ITRE 15 pro, proti, zamítnuto 539 pro, proti, zamítnuto 540 tykau pro, proti, zamítnuto 123 kavada pro, proti, zamítnuto takže závěrečné hlasování, zpráva jako taková, elektronické hlasování. zahájí toto hlasování. Dvacet jedna pro nikdo se nezdržel a nikdo není proti. Blahopřejeme paní zpravodajce. něco karta vám nefungovala, ale chtěla jste hlasovat pro, takže 22 je pro. A nyní elektronické hlasování o legislativním usnesení, takže hlasujme, prosím. Takže zase 22 pro, nikdo se nezdržel, není nikdo proti. Stejný výsledek a teď ještě se musíme rozhodnout, jestli chceme vstoupit do vyjednávání z rady nebo ne. Takže také prosím elektronické hlasování na toto téma. Opět všichni jsou pro. Eh, blahopřejeme paní zpravodajce a přejeme úspěch v dalším vyjednávání. A teď se dostáváme k bodu. K bodu toho právního základu. Tam máme um, kolegu Axel Fosa, který v rámci bodu 20 se něco říci. Děkuji. Jedná se o otázku, zda si budeme volit právní základ eh, smlouvy Euratom Tedy zda ten právní základ bude pocházet z Euratomu, anebo zda to bude eh, smlouva o, o fungování a práci Evropské unie. To je článek 95, čili zda se jedná o správně technické záležitosti, tak se to může um, uplatnit v rámci článku 91 a to stačí a já to navrhuji. Děkuji. Má někdo jiný názor k tomu? Dobrá, budeme proto hlasovat. Kdo je pro, tak zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, zdržuje se. Ano, tak to jsme rozhodli výborně. Dobrá, druhá zpráva Axel Foss, to je eh, námořní problematika a ryby. Prosím, Axele. Ano, zde se jedná o otázku, zda regiony, ty vzdálené regiony, budou v rámci toho pojaty. Ty jsou v tom obecném právním základu obsaženy a nejsou žádné zvláštní separátní předpisy, které by se toho týkaly. Takže obecně navržený právní základ je správný, ne článek 349, ale spíš 42-43. Výborně. Hlásí se k tomu někdo? Ne. Kdo je pro návrh kolegy Fose, prosím, zvedněte ruku. Proti? Zdržuje se? Ano, takto jsme se rozhodli. Blahopřeji kolegovi Fosovi. Jako další zatím otevřená otázka 37a. Přenesení legislativních pravomocí v souvislosti s eh, tabákovou směrnicí. Tam kolega Stojanov, kterého ale tady nevidím, přišel s konkrétním návrhem, o němž máme v současnosti rozhodovat. Mám tady i hlasovací seznam a my prostě půjdeme podle seznamu. Jako další, nejdříve máme kompromis EPP SAD. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro. Proti? Přijato jako další stanovisko zpravodaje, ale to už je vlastně vyřízeno, takže celkový, um, celková zpráva, prosím, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Sice nám dva chybí, ale uzavírám hlasování. 19 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel výborně, tak to jsme tedy schválili tuto zprávu. Bod 30. I zde se musí hlasovat jde o jmenování kandidáta pro gremium v souladu s článkem 255 pro soudce Evropského soudního dvora. Tam se sešli koordinátoři a sociálně demokratická frakce jediný návrh ze strany Luigiho Berlinguera. E, to můžeme schválit aklamací, pokud souhlasíte. Nejjednodušší záležitost. Ano, prosím, zvedněte ruku, zatleskejte, jak se vám líbí blahopřeji panu kolegu Berlinguerovi. Sice se to ještě musí dostat na plénum, to tady předesílám, ale eh, pravděpodobně se bude jednat pouze o formalitu. Výborně. Jako další eh, záležitost v rámci bodu 30, zde máme eh, ten recast, tu přepracovanou verzi kolegy Speroniho. Aha, tím se dnes nedá zabývat, takže odkládáme. Dobrá, takže to se přesouvá na další zasedání. Paní kolegyně Wikström, prosím. Já nevím, zda to mám pouze já na hlasovacím seznamu, ale je tady chyba. Eh, podmínky vstupu eh, občanů třetích zemí eh, za účelem výzkumu a tak dále. To je právě zpráva pana kolegy Stojanova a nikoli pana Speronyho. To je stanovisko ke zprávě, kterou já vypracovávám v rámci LIBE. Možná se jedná o chybu, ale musíme to nějak vyřešit. Pokud je to, říká předseda chyba, tak se tomu zároveň se to i tak musí odložit. Ano. Zabývá se tím a ano, moje chyba. Dobrá, já se eh, s potěšením budu zabývat eh, stanoviskem pana Stojanova, jen mě to trošku znervoznilo. Ne, všechno je v pořádku, říká předseda. Každopádně se to i tak odkládá, takže eh, je to velice nevinná chybička. Jako další zpráva pana kolegy Zvěvka, to je boj s podvody. Pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně. Já budu hovořit stručně, protože návrh mého stanoviska, který se týká směrnice o boji s eh, finančními podvody na škodu EU tím, že se bude harmonizovat trestní právo, bude krátký, stejně jako samotná směrnice, protože právní výbor má eh, pravomoci pouze v oblasti definice úřední osoby, což je samozřejmě zcela eh, velice důležitá věc. Takže se jedná pouze o články 4 a 5 a já jsem se v návrhu toho stanoviska rozhodl soustředit pouze na tom, co se eh, bude týkat definice úřední osoby, jak už jsem se zmínil při první výměně názoru, to bylo, pokud se nepletu, před dvěmi měsíci. Taková definice musí obsahovat jak definici unijního úředníka, tak i e, tu úřední osobu na národní úrovni a zároveň pojmout i jak fyzické, tak právní osoby, jež byly pověřeny vykonáváním veřejné funkce což je zásadní věc, protože my si velice dobře uvědomujeme, že právě v některých členských státech se i neúředníkům často zadává určité úkoly a úkony, které vlastně jsou totožné s tím, čím se úřední osoba zabývá. Takže já v souvislosti s tím navrhuji eh, použít definici z protokolu o ochraně finančních zájmů evropských společenství s tím, že se tam dodatečně pojmou i jednotlivci, kteří zároveň vykonávají úkoly na základě pověření, úkoly úřední osoby. Rovněž se domnívám, že ta definice by se měla týkat eh, nikoli pouze úředních osob eh, v Evropské unii, ale že bychom ji měli používat i vůči paralelním stanoviscím ve třetích zemích, protože i tam přece dáváme k dispozici finanční prostředky, jež by mohly být zneužity. Já si uvědomuji, že definice z úmluvy PIV nemusí být dostačujícím způsobem přesná, precizní, proto jsem přístupný jakýmkoliv dalším námětům, se kterými byste se na mě chtěli obrátit. Další záležitost, který, kterou jsme změnili, u toho, s čím přišla Evropská komise, je právní základ. To už je vlastně stvrzení toho, co už bylo rozhodnuto v rámci našeho výboru, kde to měníme z článku 325.4 eh, smlouvy na článek 83 odstavec 2. Jak víte, jsou tady pouze tři pozměňovací návrhy, se kterými jsem přišel, ale protože postup v rámci něhož zde pracujeme společně s výborem LIBE a výborem pro rozpočtovou kontrolu je složitý, já jsem tím chtěl zdůraznit tu záležitost, za kterou my vlastně jako eh, jure, jury budeme odpovídat, když se bude vyjednávat s radou. Takže já se to snažím opravdu eh, soustředit na to, eh, za co jsme odpovědní my. Samozřejmě, že se můžeme i chtít vyjádřit i k jiným oblastem, pokud opravdu byste měli chuť ty pozměňující návrhy se můžou týkat i jiných oblastí než definice úřední osoby, ale tam už nebudeme mít tu pozici toho vůdčího, určujícího výboru jako u té definice. Zároveň bych rád všechny informoval, že projekt společného eh, společné zprávy eh, s Libe a s rozpočtovou kontrolou se objeví pravděpodobně až v říjnu, takže po prázdninách se ještě budeme intenzivně věnovat pracím na eh, té směrnici. To je vše z mé strany. Rád si poslechnu jakékoliv názory a náměty. Budu vám velice vděčný, kolegové. Děkuji srdečně, pano eh, kolego Zvěvko a paní kolegyně Taylor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Zvěvkovi za komentáře a za ty pozměňující návrhy. Já rovněž budu hovořit stručně. Za prvé, vítám změnu právního základu na 83.2, kde jsou minimální pravidla pro definice sankcí a trestných činů a vím, že Rada se zabývá rovněž i uh, touto změnou ve svém obecném přístupu. A změna definice eh, veřejného činitele, tam se na to musím podívat a pak se obrátím bilaterálně na pana Zvěvku. Paní Kastex. Oui, euh, sur la base... Ano, pokud je k otázce právního základu, máme stále ještě několik otázek. Myslím, že to projednáme s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji, protože my spíše podporujeme návrh komise. Je to tedy takové zamyšlení nebo otázka, která by měla zůstat ještě otevřená. Děkuji. Já jen chci poukázat na to, že my tady máme eh, jedno eh, myslné rozhodnutí, takže vlastně ta záležitost už je vyřízená. A to vedlo k tomu, že právní služby už se vzdali toho, eh, přestože se výbor pro rozpočtovou kontrolu o to zajímal, eh, se tím dále zabývat právní služba už nemůže dále rozcupávat to, co jsme tady rozhodli. Takže už vycházíme z, té, z toho právního základu té 83. Oni se na tom dohodli. Samozřejmě, že jsme přístupní obnovené diskusi, ale jen chcem, jsem chtěl na to poukázat, že vše už se jednomyslně eh, schválilo na půdě tohoto výboru. Eh, 18. 9. letošního roku je lhuta pro podávání eh, pozměňovacích návrhu. Dobrá, tak to je vše k tomuto bodu a zpráva kolegy Káry, to je způsobilost pro um, soudní um, úkony a koncipování zákonu. Um, děkuji, pane předsedo, kolegové. Jedná se o devatenáctou zprávu týkající se lepšího, lepší schopnosti zabývat se eh, právními eh, předpisy a rámci. Já jsem vděčný kolegům, že mě důvěřují a že znovu mohu zabývat touto tématikou. Nebudu se pouštět už do těch širokých úvah, které tradičně tady přednáším, eh, když hovoříme o dalších reformách, o potřebě těchto reform. Určitě už kolegové i slyšeli, eh, co jsem řekl eh, na adresu litevského předsednictví. Ale když hovoříme konkrétně, tak jde spíš o pokračování té práce, která už byla vykonána u předchozích zpráv. Sice je to jakoby první výměna názoru, ale myslím si, že nyní už musíme eh, se na to dívat z pohledu implementace, zejména ze strany komise. V návrhu zprávy jsem se snažil být vstřícný vůči pokroku, který byl komisí vykonán v té oblasti, zejména za posledních pár let od zprávy Niebler a od přijetí mé první zprávy k inteligentnímu koncipování eh, právních eh, předpisů. Ale tady musíme komisi donutit, aby se nám byla schopna vyspovídat z toho, jak s tím pokrokem chce pohnout ku předu. Eh, aktualizace e, práva, omezování, snižování zátěže, to je kontinuální záležitost. Ze strany parlamentu se domnívám, musíme být kreativní a snažit se využít i jiných nových cest, jak zlepšovat legislativní eh, postupy. Eh, potřebujeme dále uznávat eh, princip nejdříve myšleme, mysleme v malém, což by mělo pomoci tomu, zda tedy nějaký regulatorní rámec je způsobilý pro praxi. Rovněž, když se komise zabývá návrhy politik, tak i tam by se to zlepšilo, kdybychom implementovali stádium, tu etapu té bílé knihy a dali zainteresovaným stranám možnost seznámit se s návrhem legislativy a vyjádřit se v komentáři a, pro, a i s dopadovými studiemi tam mám pocit, že návrh legislativy by tím byl mnohem vyspělejší a mohli bychom se vyhnout tomu těžkému lobingu ze všech stran. Byli jsme svědky politických diskusí k lobingu a já se domnívám, že právě to je jeden ze způsobů, jak můžeme konstruktivním a pozitivním způsobem se s tím vypořádat. Otázka dopadových studií. Tady jsem rád, že vidím, co už se vykonalo, ale mám pocit, že se můžeme posunout ještě dál. Direktorát pro dopadové studie a evropskou přidahanou hodnotu sice koná dobrou práci, ale tam je ještě prostor ke zlepšení a ke zviditelnění těchto lidí. Já jsem navrhl, aby na konferenci předsedů výboru a pane předsedovi dokonale víte, o co tam běží, že oni by mohli odkázat na toto ředitelství a doufám, že náš předseda úspěšně bude hájit rovněž takovéto zlepšení práce konference předsedů výboru. Dále, co se týče, co, jak se to může dotknout národních parlamentů, doporučení. Mám pocit, že e, vylepšená procedura červené karty, postup červené karty by měl být zaveden, což bude znamenat, že národní parlamenty budou mít lepší možnost odhadnout subsidiaritu. Musíme rovněž mít stimuly e, pro opravdové proskoumání, provádění změn na evropské úrovni, jinak se nedočkáme toho, že se pod těmi změnami budou podepisovat všechny parlamenty a budou naopak mít pocit demokratického deficitu. Tedy, pane předsedo, jedná se o velice široce střiženou, o velice univerzální pokračování ehm, těch návrhů, které stojí u kořenu těch záležitostí, ale jako vždy se e, vždy rád tedy zamyslím a přijmu připomínky, poznámky, náměty a vše bude probíhat stejně jako minule, tedy budu rád vyjednávat s kolegy, e, co nejvíce budu toho schopen. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Taylor a pak paní Lichtenberger. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci návrhu zprávy. Zásada subsidiarity a proporcionality jsou klíčové zásady, které musí zůstat eh, nebo být přítomné na všech úrovních eh, legislativy, tak jak to zmiňuje zpráva pana Karima. A nevždy tomu tak je. Také souhlasím s panem Karimem v tom, že navzdory jasně stanovené agendě často dochází ke smatení mezi jednotlivými režimy a místy, což se ukazuje Eh, v řadě sdělení, kde je jeden hlavní cíl lepší vytváření právních předpisů. Jasnost je tedy důležitá, my musíme mít na paměti stále tu zásadu eh, nejprve mysleme v malém. Uznávám, že komise tam uznává velkou zátěž, která, kterou, kterou mají podniky, zvláště malé podniky, a ta Iniciativa 10 nejvíc, nejvíce zatěžujících kroků je dobrý krok vpřed, ale přesto musíme se zaměřit na konkrétní aspekty. Pokud je o zprávu o posouzení dopadů, tyto zprávy jsou velice důležité a mohou být také extrémně důležité při legislativním procesu, ale musíme odvést ještě další kus práce. Podporuji tedy snahu komise zrevidovat pokyny v této souvislosti. Také vítám zprávu pana Karima, doufám, že se nám podaří přispět k lepšímu eh, vypracovávání právních předpisů. Doufám, že komise naše úsilí zohlední a že přispějeme také k menší zátěži na podniky. Já herzlichen... Děkuji vám. Dvě poznámky eh, k posouzení dopadu. Já jsem právě přišla z dopravního výboru, eh, kde jsme měli k dispozici Eh, posouzení dopadu, který měl pouze eh, zdůvodnit eh, postoje komise k určitému tématu. Ale to, co parlament žádal jako posouzení dopadu, tak to bylo zcela ignorováno. Šlo tam o sloučení dvou typů dokladů pro profesionální řidiče. My jsme Eh, se týká, eh, zabývali otázkami praktického charakteru, eh, například ukládáním dat na těchto kartách a tak dále. Evropská komise v posouzení svých dopadů, tedy ve svém posouzení dopadů, to zcela ignorovala. Dotazy parlamentu k tomuto posouzení dopadů byly ignorovány. To prostě nejde. Eh, pokud je posouzení dopadů posouzeno dobře, tak je to užitečný nástroj, ale pokud ignoruje určité otázky, eh, je to velký problém, poněvadž jde potom ne o objektivitu, ale pseudo objektivitu, kde se ignorují určité otázky. Další ta otázka k těm gigalinerům, to znamená těm eh, nákladním vozidlům nad 60 tun na evropských ulic, silnicích. Takže Evropská eh, komise eh, se zajímala pouze eh, hospodářskými dopady na velké podniky, na nic jiného. A jinak dopady na rozpočty členských zemí tím, že by se musela posílit dopravní infrastruktura, přestavby silnic, posílení i nocnosti, tak to se zcela ignorovalo. No a to opět vede k tomu, že určitá biznisová opatření, která eh, mohou prospět pouze eh, určitým eh, sektorům obchodní sféry, tak prostě pouze toto se zde řešilo, nic jiného. Takže pokud tedy Eh, posouzení dopadu se dělá takto, tak ho nemůžu považovat za výborný nástroj a eh, prostě něco, o čem se dá mm, bez dalších výhrad eh, jednoduše prostě hlasovat. Čili pokud se to nezmění, máme tady jako parlament velký problém. Jinak dá se říci, že v podstatě tím se posouzení dopadu eh, míjí svým smyslem a stává se to jenom jakýmsi eh, nástrojem, který má zdůvodňovat postoje komise. Druhý bod, eh, to je spolupůsobení národních parlamentů. My tady jsme už projednávali určité důležité otázky a Evropský parlament také podnikl už několik málo kroků dvakrát nebo třikrát jsem byla na slyšení s národními parlamenty, kde tedy eh, naši zástupci byli a také se tam odhrávala fundovaná debata. To, na tom je třeba pracovat dále. Ale eh, je tady jedna eh, velká prostor pro chyby. A sice národní parlamenty příliš nekontrolují své zástupce v radě. Takže my tady vedeme třeba eh, debaty o mm, evropských otázkách, ale <clears throat> stejný instrument se v národních parlamentech nedostatečně využívá. Takže to je otázka tedy parlamentní kontroly, která se ovšem eh, na národní úrovni neděje dostatečně a tady by bylo třeba eh, si vyměňovat intenzivně informace s národními parlamenty. Čili tento eh, druhý krok, aby tedy zástupci státu v radě podléhali domácí parlamentní kontrole, tak eh, to je druhý krok, který eh, zatím chybí. Čili toto je důležitý prvek kontroly rady a eh, ten je třeba posilovat, čili aby si skutečně mm, prosila, aby naše stanovisko bylo poněkud energičtější v této oblasti. Takže děkuji a ještě pan kolega Karim na závěr. Pane předsedu, děkuji vám. Domnívám se, že oba kolegové, eh, kolegyně eh, Taylor a, a Lichtenberger eh, přispěli užitečným způsobem a já určitě zapracuji mnoho z toho, co bylo řečeno, zejména pokud se týče zdůraznění dopadu na malé a střední podniky, zejména vytváření byrokratické zátěže. Ale toto je de facto téma, které tady přetrvává. To, co říká paní Lichtenberger k posuzování dopadů, ano, já tedy s vámi plně souhlasím. Bez nezávislého posouzení eh, dopadu, což eh, žádáme, tak skutečně eh, to nemůže plnit své funkce. A my tedy očekáváme, my máme vlastně svůj vlastní útvar pro posuzování dopadů, takže od nich můžeme co si očekávat. My prostě dostáváme od komise jejich vlastní posouzení dopadů, které většinou nejsou mm, tedy nezávislá, ale spíše zdůvodňují jejich vlastní pozice, ovšem to o tom nemají být posouzení dopadů. Parlament má jednu zásadní úlohu a to je spochybňovat eh, nálezy a spochybňovat také jejich nezávislost. Takže pokud se týče posílení eh, práce paní Nibler eh, v souvislosti s posouzením dopadu a příslušného útvaru, tak eh, toto je jaksi snaha vbourat se do otevřených dveří a mm, každopádně jsem také pro. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Karime. Pozměňovací návrhy prosím do 30. srpna 2013. Tak to je všechno a teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod paní Lichtenberger. Děkuji. Pozitivní zprávy eh, z oblasti mezinárodních smluv eh, jsou vzácnou bylinou, ale v tomto případě jde o eh, výjimky z autorského práva, z omezení autorského práva pro Eh, osoby s, porucha, s poruchami z eh, raku a čtení. Jde tedy o rozšíření přístupu k těmto statkům, tedy k literatuře a informacím právě pro tyto postižené osoby. Toto je něco, na čem nám velice záleží, protože za prvé máme Evropskou úmluvu o osobách eh, s postižením, to jsme tady podepsali. A kromě toho je naší povinností jednotlivá témata přeskoumávat eh, z toho hlediska, zda představují zlepšení nebo zhoršení postavení těchto osob. A toto je zásadní bod. Evropská unie A e, prosím, pokud se chcete bavit soukromně, e, učiňte tak mimo tuto místnost. Zde Evropská unie plní velice důležitý úkol, tedy toto uvádět v život a potom kontrolovat plnění. My jako právní výbor, a proběhlo to i v petičním výboru, e, v tomto výboru jsme tedy vypracovali velmi jasné stanovisko protože jde o to, aby e, z principiálního hlediska e, ze strany držitelů práv e, jsme zažili odpor, který není příliš nám srozumitelný. Dostali jsme tedy od nich body, které by se měly promítnout do této omluvy v průběhu jednání v Marrakeši, a tady bych chtěla poděkovat bývalému kolegovi Davidu Hamesteinovi, který eh, mě průběžně informoval a také byl v Marrakeši. Tedy on zde hodně prosazoval z hlediska parlamentu, tedy naše stanoviska eh, ta očekávání zpočátku vypadala celkem špatně. Eh, hodně se tam eh, argumentovalo principem rovného přístupu, čímž by tedy speciální potřeby osob s postižením eh, zanikly. Ale pak došlo k obratu a zajímavé je, že ten pozitivní obrat dosíly ne evropské státy, ale třeba Vatikán na příkaz nového papeže, který zcela jasně se k věci vyjádřil. Já tedy obvykle tedy eh, nejsem nějakou přímluvkyní Vatikánu, ale v tomto případě eh, Vatikán vyvinul velice pozitivní vliv a to v podobě velice jasného stanoviska. Dále země jako Japonsko, Austrálie, Švýcarsko či Brazílie eh, sehrály roli výrazného pohonu v, té, v tomto sporu a eh, pokusili se tedy eh, získat velice dobrou úpravu pro postižené lidi. Dá se říci, zhruba 75 toho, co jsme si přáli, se také podařilo dosáhnout. Důležité je, aby to, co bylo zapracováno do úmluvy, nyní bylo také uvedeno v život. To znamená, že ratifikační proces, a k tomu bych měl otázku, ten ratifikační proces je třeba zahájit co nejrychleji. Byla by velice ráda, kdyby také Evropském parlamentu či v radě toto proběhlo co nejrychleji. A dále, abychom se eh, dopracovali do stády a eh, uvádění do praxe. Je to vlastně poprvé, kdy základní lidská práva jsou na stejné úrovni eh, respektive právo na stejný přístup, stejné postavení postižených lidí, eh, kdy byly tedy eh, nadřazeny, respektive zvítězili nad ekonomickými zájmy. A já myslím, že to je velmi, velmi dobrý signál. Také považuji za nutné, abychom my jako parlament Eh, nejenom se těšili z toho, že se tady podařilo čeho si dosáhnout. Mně tedy bylo řečeno, že eh, postoj parlamentu, tedy náš eh, konsistentní postoj, byl také rozhodující faktorem dosažení těchto dobrých výsledků. Ale teď je důležité také to, abychom podporovali ratifikaci a potom realizaci těchto výsledků v praxi. Já bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se angažovali, kteří nás podporovali eh, z našeho výboru, z petičního výboru, eh, který se hrál velmi důležitou roli. Já vám všem, kolegyně, kolegové, srdečně děkuji. Děkuji také eh, nevládním organizacím, které si zde počínaly vysoce kompetentně. Ano, děkuji. A nyní pan Berlinguer. Eh, <coughs> mi sembra che molto, molto giustamente Eva Ano. Mně se zdá, že toto je pravda. Musíme zdůraznit zvláště jednu věc. Paní zpravodajka zdůrazňovala, jak významnou úlohu hrál v této otázce Evropský parlament. A já myslím, že to je zvláště z toho důvodu, že sama paní Lichtenbergerová se do této otázky velice zapojila, vykonávala nátlak a díky tomu se, podaři, se jí podařilo situaci vyjasnit. Před nějakou dobou byla Evropská unie touto otázkou tak trochu zmatená a nepomohlo to dosáhnout výsledku. Je tady samozřejmě ta významná otázka vztahů s dalšími zeměmi, včetně Spojených států, které také měly výrazné pochybnosti o této otázce. Kromě toho je ještě další důvod, proč musíme pracovat, eh, nebo proč nebyl zajištěn lepší přístup eh, pro osoby se zrakovým postižením a osoby s poruchami čtení, proč tady nedošlo k pokroku. A souvisí to s tím, co jsme projednávali v souvislosti s autorskými právy. Lidé měli pocit, že je nebezpečné stanovovat eh, další výjimky pro zrakově postižené. Měli pocit, že to může podkopat eh, celou tu naši snahu chránit autorská práva. Báli se, že to může v celém tom systému ochrany vytvořit mezery já si ale myslím, že nyní máme naději na pozitivní výsledek. Lidé se totiž začínají na celou otázku autorských práv dívat mnohem otevřeněji. Zohledňujeme nové technologie a to, jaký to má dopad na autorská práva. Začínáme se zabývat eh, novým používáním internetu. Před několika eh, minutami jsme jednomyslně odhlasovali související otázku v našem výboru a to dokazuje, že dosahujeme pokroku. Také musíme zohlednit, že platí mezinárodní smlouvy. A i zde někteří nebyli ochotní dosáhnout pokroku. Ovšem je důležité neustále zdůrazňovat, že je důležité zajistit tyto výjimky pro osoby se zrakovým postižením, protože takový přístup se potom může šířit i dále a zajistit podobné výhody zrakově postiženým v celém světě. Také je zde trochu nesoulad. Technologie udělala téměř zázraky, umožnila zrakově postiženým číst a netýká se to pouze Braillova písma, ale například převádění písemného textu do, eh, do nahrávky, takže oni nyní mohou vlastně takto číst, poslechnout si texty. Technologie se tedy vyvinula, ale nebyla, se, nebyla dostatečně využívána právě z důvodu obav, které se týkaly autorských práv. Já myslím, že jsme opravdu nějakých výsledků už dosáhli a to je velice důležité. Významnou úlohu zde sehrál také pan komisař Barnier. Nešlo ani tak o to, že on sám by nebyl ochoten dosahovat pokroku, ale spíše komise obecně. A pan komisař Barnier tento proces hnal ku předu. Obeznámili se s celým tím stavem vyjednávání, podařilo se jim to nedávno prosadit například v Maroku. A pozměnili vlastně celou situaci. My jsme na to nahlíželi poměrně negativně, ale myslím, že konec konců se podařilo dosáhnout pozitivního výsledku. Rozhodně souhlasím s tím, co říkala paní Lichtenbergerová, zmiňovala i přístup papeže v této souvislosti a na to bychom neměli zapomínat. Já jako Itál musím poznamenat, že to, že papež navštívil ostrov Lampedusu, který je vlastně na Prahu Afriky, bylo velice důležité z jeho, z jeho strany. Je to důležité zvláště v této době, kdy se šíří rasismus a toto gesto papeže, tedy návštěva Lampedusy, je opravdu důležité a bude to mít dopad na názor lidí. Myslíme, že tato snaha všech eh, Afričanů, kteří se snažili dostat do Evropy a nyní jejich těla leží na dně moře, eh, je opravdu obdivuhodná snaha a my na to nesmíme zapomínat. Musíme se na to dívat z hlediska jednotlivce, člověka, který o něco usiluje. A nám se tady podařilo dosáhnout výsledku. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Ještě k tomu? Mohl byste nás informovat, eh, jak to vypadá v současné době s ratifikací? Předseda, nemám o tom informace o aktuální situaci. Můžeme se informovat. Ono by to měla rada předávat nám, tak, jak se vyvíjí situace a my přes sekretariát se rady otážeme a na dalším zasedání vám o tom podám zprávu. Výborně, takže přicházíme k dalšímu bodu a využijí této příležitosti, abych srdečně poděkoval i paní Knefl ta totiž stejně jako minule, tak i nyní je tady se mnou. Ona totiž je mezi různými kabinety komisařů a e, přišla velice hodnotně nám pomohla, zabývala se důležitými tématy, například evropské nákupní právo takže je to sice škoda pro nás, ale musíme jí popřát eh, hodně štěstí v kabinetu. A dnes už není všecko tak omezeno v nějakém silu, takže možná se nám ještě podaří se s ní sejít do budoucna. A ještě informace, než začneme z další části. Takže nyní se koná společná schůze s výborem pro ženy a pak ve 12 budeme mít společné zasedání ještě s Libe a s Avko. A to se nebude ale konat zde, ale musíme přejít do místnosti 4Q1. A možná na slyšení tam se přihlásilo až 120 osob, takže i tam zůstaneme na odpolední část zasedání. Takže pozor od na odpolední část zasedání ve 3 se scházíme v místnosti 4Q1. Eh, vítám kolegy, kolegy 4Q1, ale už nyní vítám členy výboru FEM. Já se omlouvám, musím na minutku si odběhnout, takže předávám kolegovi vedení.